Děkuji vám. A dostáváme se k prvnímu hlasování. Tam se jedná o prodloužení funkčního období mandátu vyšetřovacího výboru. Konference předsedů obdržela na žádost tohoto výboru a, vý, a má, být, má být, být, jsou to teda, je to tedy výbor, který prošetřuje údajné porušení a nesprávné úřední postup při uplatňování právních předpisů Evropské unie v souvislosti s právní peněz, vydělání se daní povinnosti a daňovní úniky. Konference předsedů tedy obdržela žádost na eh, prodloužení mandátu tohoto výboru, výboru pana. Další tři měsíce výbor pana je tohoto názoru, že jeho práce sice již v relativně eh, pozdním stádiu a veřejná slyšení řešení zjišťovací mise a delegace velice dobře pracují a ta práce postupuje, ale výbor pana je současně toho názoru, že je potřeba je provádět ještě další práce s ohledem na dokumenty, které musí prověřovat a šetření, které musí ještě provádět a ještě vyslechnout některé další strany aktéry. Z tohoto důvodu tedy výbor pana je toho názoru, že je důležité a nutné prodloužit jeho mandát, aby mohli svůj mandát plně a řádným způsobem naplnit. Pokud nikdo nemá žádné námitky proti rozhodnutí konference předsedů bude platit toto prodloužení mandátu výboru pana za přijaté. Nyní se dostává